dvou letech a naše předsednictví zabezpečí, že zůstane dělá v tomto ohledu. Otázka se týká postupu článku 7 na radě. Předsednictví nemůže soudit to, co rozhodne rada, ani výsledek tohoto postupu. Nedávný legislativní vývoj v Polsku se sleduje tak, že rada má plný aktuální obrázek o situaci a může to zahrnout pro svá budoucí eh, rozhodování. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A na závěr byl předložen návrh usnesení od pěti frakcí k běžícím slyšením podle článku 7 k Polsku a Maďarsku. Tyto, tento návrh byl odevzdán, rozprava k těmto bodům je tímto ukončena a hlasování se bude konat zítra. A tím se okamžitě dostáváme k dalšímu bodu našeho programu a to je prohlášení Rady a Komise o obnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků Evropské unie a potenciálními střety zájmu. A dovolte, abych ve jménu Rady opět udělil slovo vám. The floor is yours. Thank you again. Děkuji vám ještě jednou. Pane předsedo, cení poslanci a poslankyně, dovolte mi vás ujistit, že Rada připisuje velký význam tomu, abychom zajistili, že evropské fondy jsou využívány podle pravidel a že výdaje respektují principy eh, správného finančního řízení. Jsem si vědomá eh, těchto eh, otázek ohledně potenciálního střetu zájmu a, a, a zneužití finančních prostředků ze strukturálních fondů. Vím, že české orgány tento případ vyšetřují. Myslíte, že není na radě, aby se vyjadřovala probíhajícím vyšetřování na státní úrovni. A proto mi dovolte zdůraznit, že považuji za důležité, abychom nechali soudní e, orgány e, náležitě pracovat. Tak jak už bylo e, řečeno, v prosinci byl prováděn audit a vyslechnu si s velkým očekáváním to, co nám dnes řekne komise. Je zcela významné, aby byly uplatněny silné mechanismy na ochranu finančních zájmů Evropské unie tak, aby finanční prostředky byly eh, vynakládány náležitě. Eh, a eh, samozřejmě, že podporujeme veškeré iniciativy na podporu unijních finančních zájmů, jakožto například vytvoření evropského veřejného žalobce což je úřad, který začne fungovat později v letošním roce, anebo eh, celkově boj proti eh, zneužívání evropských prostředků prostřednictvím trestního práva. A nemohu se vyjádřit k žádným specifickým případům či obviněním, ale eh, se velmi pozorně a se zájmem si vyslechnu tuto debatu. Danke. Děkuji vám. A nyní ve jménu komise má slovo pan komisař Sinkevičius. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji za tuto příležitost, aby tady mohla komise prezentovat eh, přehled o současné situace. Chtěl bych eh, vyjasnit tři věci na úplný začátek. Za prvé, komise má politiku nulové tolerance ke zneužívání evropských prostředků. Za druhé, komise vždy velmi pečlivě prověřuje všechny stížnosti a informace týkající se konfliktu zájmu ve všech členských státech. A za třetí, komise eh, přijala koordinovaná opatření pro to, aby zabránila konfliktu zájmu v České republice. Jaká jsou fakta? A jak na tom jsme v u těch eh, auditů, které komise provedla v lednu a únoru eh, roku 2019, tyto audity se týkaly Evropského regionálního fondu, Evropského sociálního fondu a Evropského zemědělského fondu pro ven- rozvoj venkova. Eh, ty audity jsou v různých fázích. Audit, který se týkal sociálního fondu a Fondu pro regionální rozvoj, jsou v té následné fázi. Závěrečná auditní zpráva byla poskytnuta českým úřadům a ještě nepředstavuje definitivní zprávu o situaci v učerpání prostředků sociálního fondu a fondu pro rozvoj venkova. Závěrečná auditní zpráva tedy měla zůstat důvěrná, dokud celý ten postup nebude uzavřen, tedy dokud komise nepřijme konečnou verzi této zprávy. Co se týče dalších opatření, komise sdělila svá zjištění eh, České republice, včetně svých eh, předběžných doporučení, eh, aby se zabránilo riziku konfliktu zájmu. Takže teď čekáme také na to, že dojde k bilaterálnímu setkání s českými úřady. U všech těchto fondů může trvat až 24 měsíců, než budou přijaty finanční korekce. To jsou základní principy. Ty, na ty musíme dohlédnout, aby ten proces byl solidní. Bývalý komisař Ettinger a současný komisař Hahn už se podělili o tyto informace také s výborem pro rozpočtovou kontrolu tohoto parlamentu na uzavřeném jednání. Ty informace jsou důvěrné a já tedy se k obsahu těch zjištění nemohu tady vyjadřovat. Chci vás ale ujistit o tom, že zatímco probíhají audity, tak evropský rozpočet je plně chráněn. Žádné platby z těchto fondů nejsou eh, předělovány na projekty, které by mohly být předmětem potenciálního konfliktu zájmu. Co se týče eh, Fondu pro eh, rozvoj venkova, tady ne proplácíme částky, které by také mohly spadat do těchto projektů ohrožených konfliktem zájmu. A teď mi dovolte, abych řekl několik slov k Olafu. My jsme zareagovali co? E, k vyšetřování e, projektu Čapí hnízdo. V roce 2019 jsme dokončili naše vyšetřování a doporučili jsme komise, aby e, si vyžádala zpět tyto prostředky a požádali jsme české úřady, aby zjištění vyšetřování OLAFu promítli do vlastního vyšetřování české úřady si tedy vyžádali zpátky tuto částku od zmíněného subjektu, takže nedošlo k žádnému dopadu ani na evropský rozpočet, ani na národní rozpočet. No, probíhající vyšetřování je výlučná kompetencí, česk, kompetencí českých úřadů. Co se týče dalších členských států, tak tady stejným způsobem budeme vyšetřovat údaje nebo informace o údajném konfliktu zájmu a také nabízíme podporu všem členských států, aby správně implementovali opatření a zabránili tomuto konfliktu zájmu. Děkuji vám mnohokrát. A nyní má slovo pan Zdechovský. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení představitelé Evropské rady. tato debata sice

spolupodílet na vyšetřování a na přijímání nového rozpočtu a to je to co by měla tato debata ukázat. jinak podle rozvrhu jsem měl mít minutu a půl tak nevím jestli opravdu tomu bylo tak. A teď se přihlásila paní Lara Walters. Yes, thank you. Ano, děkuji. V listopadu přes 200 tisíc lidí vyšlo do ulic eh, na manifestaci, demonstraci proti panu Babišovi. A pan Babiš poté eh, tvrdil a trval na tom, že tato demonstrace, stejně jako vyšetřování Evropské komise, jsou součástí jakéhosi nedemokratického komplotu proti jeho osobě. Já naprosto nesouhlasím s touto absurdní teorií o nějakém komplotu. Naopak je tu plněná eh, povinnost vůči eh, českým občanům, kteří žádají spravedlnost. A ten audit, který unikl, je naprosto suchý a eh, faktuální, kdy hovoří prostě o tom, že on používá peníze daňových poplatníků k tomu, aby se obohacoval. A ty miliony se musí vrátit a potřebujeme nový mechanismus právního státu, který byl navržen, aby se zajistila nezávislost národních orgánů, na, eh, o něž se, eh, na něž se Evropská unie spolehá. Takže postavme se za evropské občany, ať je tento rozpočet chráněn. Děkuji a nyní paní místopředsedkyně Rita Charanzová. Michael. Yeah

A teď má slovo paní von Kramon Tobadel. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, situace v České republiky je zneklidňující. Jedna z nejbohatších osob, Andrej Babiš, rozhoduje o politice této země a zároveň hlasuje v Evropské radě o agrární eh, politice. Eh, no, mu tako, něčemu takového se říká konflikt zájmu, ale nenechme se oklamat. Pan Babiš není příčinou tohoto problému, je jenom jeho symptomem ale přesto on má všude ve své zemi prsty v politice, přebírá i sdělovací prostředky a část hospodářských sektorů. Kromě toho má silné hospodářské zájmy i v jiných zemí Evropské unie, počínaje Maďarskem přes Slovensko až do Německa ale přesto je jenom jedním z mnoha oligarchů, eh, kteří díky penězům z EU zbohatli. A to šokující na tom je, že my ani zcela přesně nevíme, v jakém rozmezí, v jaké míře Babiš a jiní oligarchové čerpají peníze a profitují z evropského rozpočtu, protože ani komise, ani členské státy nedisponují dostatečnými informacemi, aby mohli vysledovat, kde, kam přesně šly ty peníze z rozpočtu pro zemědělství nebo ze strukturálního fondu. Potřebujeme naléhavě větší transparentnost, potřebujeme nový systém, abychom čelili tomuto zneužívání evropských subvencí. Bez jasných pravidel v případě konfliktu zájmu, bez pravidel pro zveřejňování majetkových poměrů a bez kondicionality tento korupční systém budeme udržovat na životě, ale bez politického tlaku eh, je třeba, abychom a také není možné utiskovat malé zemědělce. Konec komunismu v mnoha zemích vedly k velkým změnám ve vlastnictví pozemku a půdy. A to, co vidíme v agrárním sektoru, tam z toho e, profitovala zejména hospodářská a politická elita, která určovala pravidla

Pan kolega Omarži, pane předsedo, děkuji vám. Pane komisaři, řekněme to na rovinu, je korupce evropských fondů. A jako předseda výboru pro regionální rozvoj bych rád řekl, že je třeba, aby se tvrdě bojovalo proti korupci ve strukturálních fondech, protože se jedná o věrohodnost naší politiky a jedná se také o důvěru v evropské instituci. A v tomto cíli budu jistě na vaší straně, stejně tak, jako nás najdete po boku aby bylo jasně skoncováno s konflikty zájmů eh, v případě, že dochází ke korupci a ke zneužívání fondu i v České republice. Musíme bojovat eh, paní Koveči, šéf prokurátorka byla jmenována a je třeba, abychom si uvědomili, že tyto prostředky nejsou na výši bitvy, kterou je nutno provést. Je třeba, abychom pracovali na nezávislosti. Eh, eh, aby eh, tento úřad dostal své odpovědnosti pro které byl vytvořit, aby vedl tento zásadní boj proti korupci, proti strukturálním fondu, aby chránil náš rozpočet. Děkuji mnohokrát. A teď se přihlásila předsedkyně výboru pro rozpočet a kontrolu rozpočtu paní Holmajerová. Pane předsedo, pane komisaři, Eh, vážení zástupci rady, kolegyně, kolegové, tato diskuse paní Charanzová není žádnou českou diskusí, eh, protože mm, to je stejně to, co řekla paní Zramontová, která řekla, že se jí nejedná o otázce toho, jakým způsobem justice v České republice detailně postupuje. My nevedeme žádná trestní stíhání, nic jiného, ale mám dvě otázky a prosím komisi a radu o podporu. První otázka je, evropské subvence nesmí jít do oligarchických struktur. To znamená, že musíme podle článku 61 zamezit korupci. Měli bychom z toho udělat anti-oligar, zákon proti oligarchům, aby to bylo všechno vyjasněno. A druhá věc, kterou musíme udělat, je, kolik evropských subvencí smí vůbec dostat jedna jediná osoba během roku a během jednoho víceletého finančního rámce. Protože jinak, když jedna osoba 200, 300, 400 milionů dostává a jiné osoby možná 5 tisíc, no tak to je poměrně nerovnovážné. Frau Intia Evin. Děkuji, pane předsedo. Eh, opětovné eh, obvinění eh, premiéra Babiše za zneužívání evropských prostředků je důležitá skutečnost. Nesmí docházet k podvodům. A Pokud ano, tak by se všichni měli uvědomovat, že na vás čekají negativní důsledky. Je proto nezbytné, abychom o těchto věcech, jako je korupce, diskutovali ve všech členských státech. To, co udělal český premiér, bohužel je pouze jeden z mnoha příkladů korupce, podvodu, z pronevěry a dochází k tomu v mnoha částech eh, Evropské unie. A je proto důležité, aby Evropská komise dělala svou práci a vyšetřila všechna tato podezření. Chcem, aby v Evropě

Děkuji, pan Děkuji za slovo. <clears throat> Eh, vážený pane předsedající vážení kolegové kolegyně občané české republiky jsou již unaveni neustálým probíráním premiéra babiše. upozorňuji že čím častěji se jeho kauzy řeší tím více mu přibývá volebních preferencí

předsudky. Z mé strany nejsou rozhodně žádné předsudky. Jediné, co já chci, je, že když nějaké peníze se zatoulaly, tak je chceme zpátky, to nejsou žádné předsudky. Eh, lidé dávají dohromady horko těžko peníze, aby zaplatili daně. A my musíme zajistit, aby ty peníze se dostaly zpátky těm lidem, kterým patří. Eh, jsou tu návrhy na ty škrty víceletého rámce a, a tak dále. A to všechno kvůli tomu, že prostě občané si nemyslí, že ty peníze e, se dostanou tam, kam se mají dostat. A tohle to jen zhorší. A není možné kontrolovat všechny peníze, jakmile jsou v národním e, státě, ale můžeme vytvořit architekturu v rámci stávajícího revizního procesu, aby bylo co nejtěžší, aby se ty peníze odklonili, ať už legitimně či nelegitimně, protože momentálně ty peníze skutečně jsou odkláněny a e, velké dotace dostávají ti, kteří by je dostávat neměli. Děkuji. Slovo má pan Morezan. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, ministře, ministře. Evropské prostředky, to jsou peníze, které eh, pochází v podstatě od občanů Evropské unie. Proto je povinností nás, jakožto poslanců Evropského parlamentu, je vynakládat velice pečlivě. Jakýkoliv konflikt zájmu či jakékoliv zneužívání evropských fondů je nepřijatelné. O to více, když to dělá premiér, je to útok na peníze lidí. To je nepřijatelné. Co musíme udělat? Za prvé, musíme získat ty prostředky zpátky, aby všechny ty částky, které jsou předmětem vyšetřování, byly vráceny do evropského rozpočtu, proto tu je OLAF, proto jsme vytvořili úřad eh, Evropského veřejného žalobce, eh, aby se zabýval přesně takovými případy. Je důležité, aby firmy pana Babiše vrátili tyto částky a ne občané, ne občané České republiky jako celku. Pokud jsou tu nějaké eh, trestní obvinění, tak musí být vyšetřena a kromě soudních následků je tu také politická zodpovědnost, která musí být vyvozena, která patří jeho eh, straně a včetně jeho strany v Evropském parlamentu. Děkuji vám, pane kolego. Ten má slovo, teď má slovo pan Liberacký. Pani przewodniczący, panie komisarzu, odnoszę takie wrażenie, że Rada po wysłuchaniu. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Mám dojem, že rada dospěla k závěru, že není v jejím zájmu tato záležitost komisař tady představil celý postup a koncem svého projevu se zmínil o tom, že tento postup bude trvat možná více než 24 měsíců. No to je příliš dlouhé. A parlament dělá co? Volá po nějaké akci? Toto všechno je o penězích, specificky o penězích. Není to o politice. Tady eh, zda peníze byly využívány či zneužívány. Byly-li zneužívány, musí být zaplaceny zpět. A to nepřísluší českým soudům, aby o tom rozhodli, ale evropským relevantním institucím. A teď se nám říká, že primář je, eh, pardon, že pan Babiš je nadaným obchodníkem. A teď má slovo pan Joachim Kůz. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice vděčný komisi že mm, tady zaujala zdrženlivý postoj k těmto výtkám, které vyplývají z tohoto případu Babiš kde dochází k nejrůznějšímu vyšetřování. Ale měli bychom vyčkat konce tohoto vyšetřování, než tady budeme něco soudit předem. Když to totiž neučiníme, pak automaticky se vystavíme výtce, že bychom tady vedli diskusy díky závisti. A to přece nechceme. tak se přece nebudeme zlobit eh, díky tomu, že také premiér hovoří provokativně pro některé, například o ochraně hranic a jiným záležitostem Evropské unie a má k ním jiný názor než EU. Měli bychom se chovat neutrálně k těmto záležitostem, vyčkat výsledku vyšetřávání a maximálně se tázat, zda pravidla, která tady máme, jsou vhodná, anebo zda bychom neměli odstranit hluboké subvence. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan Savama. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Obracím se na komisi a na radu, byl bych rád, kdybyste poslouchali to, co teď eh, řeknu, to, co teď eh, právě se odehrává, je velmi škodlivé pro Evropskou unii. Škodí to veřejnému obrazu Evropské unie. Teoreticky vzato, případ Babiš není jediný eh, v tom svém rozsahu. Víme, že je oligarcha, ale já vlastně ani nechci mluvit o samotném Babišovi, ale o tom, že pokud ta finanční nařízení a článek 61 nejsou dostatečně silná, tak je musíme změnit a musíme to změnit velmi rychle. Potřebujeme mít skutečné pravomoce, abychom na evropské úrovni to mohli změnit. A úřad eh, Evropského veřejného žalobce vyžaduje si naši veškerou podporu. Immer sich momentan Děkuji. Momentálně tady nevidím v sále našeho příštího řečníka, pana Čuhudáru. Možná, že sedí někde jinde? Není-li tomu tak, dovolte, abych dal hned slovo nové vedoucí delegace Evropského parlamentu paní Angelice Vincik. Vážené kolegyně, vážení kolegové, podvod a korupce nesmí mít místo v Evropské unii. To jsme povinni vůči našim daňovým poplatníkům. Ale jedno bych ráda poznamenalo. Pan kolega David teď opustil sál, ale když už tady paušálně hovoří, tady se jedná o konflikt zájmu mezi politikou a podnikatelstvím. Já jako podnikatelka i politička pro mě je naprosto jasné, že nemohu během své funkce vůbec si nárokovat subvence, ani nemohu se účastnit na výběrových řízení. A pro politika E, nesmí být trestní právo jenom morální instancí. Ani náš e, spolkový kancler Kurz by neschválil, kdyby my jsme postupovali takto dvojkolejně. A teď e, tady se praví rychle to vyšetřit, dá tomu transparentnost a je-li třeba něco rychle vrátit zpátky, nějaké platby, je třeba to rychle zrealizovat. Ale o politických důsledcích mm, jak rozhodnou potom občané občanky České republiky. Děkuji vám, paní kolegyně. A teď má slovo Franz Bogomič. E, transparentno čerpanje evropských sredstev je naša skupna stvar. Transparentní čerpání evropských prostředků na to musíme dohlédnout, to je náš společný úkol, není to rozhodně jenom jeden členský stát, který s tím má problémy. E, ale o případu Babiš psali i New York Times. Jde tady o strukturální fondy, o fondy pro e, zemědělství. Ty by neměly jít oligarchům, ale měly by jít rodinným podnikům, rodinným farmám. A chci také podpořit návrh komisaře Hogana, abychom stanovili vrchní hranici těch dotací, těch částek, které mohou dostávat jednotlivé podniky, tak, aby se dostalo na více malých podniků, aby je nedostávaly ty velké holdychy nebo ty eh, oligarchové prostřednictvím eh, svých firm.

Eh, děkuji, kolegové. A teď přistoupíme ke Catch the Eye. Dostali jsme pouze jednu žádost o slovo od paní Šojdrové, takže prosím, máte slovo

Nyní dávám slovo komisi, komisařu Sinkěvičovici. Prosím, máte slovo. Dovolte mi na závěr říci a zdůraznit, že komise má nulovou toleranci vůči podvodům nebo zneužívání evropských prostředků. A já vím, že tato sněmovna plně podporuje komisi v jejím boji proti korupci eh, v oblasti strukturálních fondů. Musíme zajistit, aby veřejné peníze byly správným způsobem použity. Dovolte mi připomenout, že komise představila návrh v květnu 2018 o ochraně evropského rozpočtu v případě eh, všeobecných selhání v případě, eh, v, ve věci právního státu v členských státech. Je tu mechanismus, který může pozastavit či snížit eh, eh, tyto finanční podpory v případě porušení právního státu. Eh, je to například v případě, že dochází ke zneužívání fondu, anebo by nebylo možné uplatňovat kontrolní mechanismus. A hrozby nezávislosti soudního systému nebo své právné chování orgánů Eh, nebo eh, nesprávné používání nápravných prostředků, nedostatek efektivního vyšetřování či sankcí pro porušení práva. A eh, ko- prioritou komise je hájit evropský rozpočet. Máme nulovou toleranci, co se týče zneužívání fondů a co se týče obvinění střetu zájmu, tak evropský rozpočet je naprosto chráněn. Žádné platby z evropského rozpočtu nejdou na projekty, které eh, by mohly být předmětem tohoto, předmě, eh, tohoto střetu zájmu. Pokud jde o fond eh, rozvoj venkova, tak nám nebudou dány ty částky, které by mohly být ovlivněny tím střetem zájmu. Pokud jde o znovu zahájení vyšetřování stíhaní na národní úrovni, tak to je zcela v kompetenci českých národních orgánů. A Eh, protože to bylo staženo z evropského financování, tak není žádný dopad na evropský rozpočet. Ale samozřejmě, že budeme nadále parlament informovat. Thank you very much. Děkuji. E a nyní za radu má státní tajemnice Brňač, prosím. Honorable members, ladies and gentlemen. Dovolte mi poukázat na význam, který připisujeme ochraně finančních zájmů Unie, tak aby byly ty peníze vynakládány náležitým a řádným a právním způsobem. Jakákoliv obvinění musí řešit národní soudci a státní zástupci a OLAF a samozřejmě v brzké době také e, úřadu e, Evropského veřejného žalobce. Děkuji a e, bereme na vědomí informace, které nám komise podala. Děkuji vám, paní Brňač, tím končí tato rozprava a hlasování by mělo proběhnout na plenární zasedání v únoru. A nyní máme na pořadu jednání prohlášení komise ke konferenci COP15 k úmluvě o biologické rozmanitosti. Kunmik 2020 chci připomenout, e, vážení kolegové, že můžete využít standardní registraci nebo elektronický systém pro eh, žádost o slovo, případně i pro modré karty a informace o tom, jak to provést, máte u vstupu do sálu. A nyní dám eh, slovo zástupci komise Sinkevičovisovi. Prosím, máte slovo. Předsedo, poslanci a poslankyně, byla vyhlášena klimatická krize Eh, ty nedávné eh, požáry v Austrálii, eh, předtím v Amazonii, na Sibiři a klesající stavy opilovačů, to všechno nás nutí k tomu, abychom jednali. Evropská komise to bere vážně a jeden z, jedno z jejich prvních rozhodnutí by bylo, bylo nastartovat Evropský, Evropskou zelenou dohodu, Green Deal, Eh, která má, má řešit ty nejvýznamnější environmentální a klimatické výzvy naší doby. Chceme, abychom byli v čele, pokud jde o klimatickou neutralitu na cestě eh, k té říjnové konferenci o eh, biodiverzitě v Kunmingu. A je tu ten rámec pro diverzitu a já vítám, že Evropský parlament plně vítá tyto ambice. Je důležité jít příkladem a rozvíjet eh, vlastní závazky. Evropská unie, její strategie v oblasti divers, biodiverzity, kterou přijmeme do března 2020, bude zahrnovat uh, takové návrhy a uh, určí naše ambice do Kunmingu. A přípravy této strategie teď probíhají velice rychle v rámci komise a to, to, to usnesení, které zítra přijmete, bude naší inspirací. A, a už dvakrát se nám nepodařilo splnit naše cíle a nemůžeme si dovolit znovu selhat. Protože věda je celá jasná, že potřebujeme holistický přístup, abychom řešili e, klimatickou krizi. A, e, a to by mělo být v přípravě na COP15 e, i našeho vlastního Green Dealu. Jinak plně podporujeme požadavek Evropského parlamentu pro silnějším mechanismu implementace a posílení eh, těch nástrojů. Potřebujeme systemický eh, cyklus pro revizi provedených opatření na snížení tlaku na biodiverzitu. Měli bychom se dohodnout na jednom nebo malém počtu dlouhodobých cílů, podobně jako třeba ten cíl zvýšení teploty na 1,5 stupně. Abychom udrželi eh, politickou podporu a měli bychom ten cyklus okamžitě zahájit tím, že eh, do roku 2021 budeme moci eh, provést hodnocení alespoň pro ty nejdůležitější otázky. A konečně Monitorování a indikátory by měly zahrnovat ukazatele, které jsou srovnatelné, které umožní posouzení národních příspěvků k dosažení globálních cílů. Silnější implementace a revizní mechanismus mohou posílit práci na podle mnoha mezinárodních dohod. Je důležité, aby tu existovaly synergie, a to zejména co se týče našeho pokračujícího vyjednávání nové mezinárodní smlouvy eh, podle tedy o námořním eh, právu, nebo v rámci námořního práva na posílení námořní mořské biodiverzity. A je důležité, aby Evropská unie a členské státy kolektivně dostály svým mezinárodním závazkům, aby eh, bylo možné jít eh, skutečně příkladem. Potřebujeme finanční zdroje ze všech stran, musíme mobilizovat domácí zdroje a dále jsou tu další důležité aspekty. Za prvé, stále jsou vynakládány peníze na škodlivé dotace, které škodí biodiverzitě, než eh, na, zaři- na opatření, které ji podporují. Takže potřebujeme přepracovat tento systém tak, aby byl kompatibilní. A um, za druhé, obnova ekosystému. To je, eh, je obvykle dražší než prevence. Čím více budeme chránit, čím dříve budeme řešit ty hlavní hnací síly, ztráty biodiverzity, tím rychle obnovíme biodiverzitu a tím levnější to bude. Konečně musíme masově podpořit investice do klimatické odolnosti, ehm, protože různých opatření na snižování dopadů, eh, zajištění bezpečnosti potravin a tak dále. To, když říkám, že máme, máme jít příkladem, to znamená, že máme přijímat silné závazky, abychom lépe chránili v různých oblastech abychom obnovili poškozené ekosystémy v, jak v venkovských, tak městských oblastech, vlastně využívat udržitelným způsobem naše mořské i zemské zdroje, no a chránit biodiverzitu ve všech sektorech, včetně těch nejvzdálenějších, nejodlehlejších oblastí. Musíme splnit naše cíle, tentokrát tím, že vytvoříme odpovídající prostředí od plné implementace legislativy až po vytvoření nové legislativy na obnovu uh, přírody. A musíme eh, zajistit v příštím, příštím eh, víceletém rámci, ten bude klíčový. Musíme zajistit ochranu, obnovu a udržitelné využívání ekosystému prostřednictvím základních nástrojů jako společná zemědělská politika, soudržnost a regionální fondy Horizont Evropa externí eh, nástroj a LIFE. A musíme zajistit, aby tyto finance využily i soukromé finance, i finance prostřednictvím eh, Invest EU. Potřebujeme tu spravedlivou transformaci, tak aby nikdo nezůstal pozadu, takže musíme třeba podpořit eh, naše lesníky, zemědělce, rybáře, ženy. A musíme zabránit eh, tomu, abychom nevyváželi to poškozování biodiverzity na zahranice Evropské unie, tím, že budeme podporovat neudržitelné výrobky. Proto budoucí strategie musí řešit udržitelnou spotřebu a výrobu, snížení ekologické stopy a integraci do naší politiky. Musíme se také daleko lépe účastnit spolupráce s našimi partnery a různými Eh, dalšími subjekty. Naši partneři musí eh, být schopni snížit eh, závislost a, a tak, aby bylo možné přispívat pozitivně k biodiverzitě. To okno příležitosti se na život v harmonii s přírodou se nyní rychle uzavírá. Takže tato komise si je velice vědomá odpovědnosti v průběhu pětiletého mandátu a můžete se spolehnout na naš, eh, naše plné, plné odhodlání při plnění našich společných cílů. Děkuji vám, pane komisaři, a teď můžeme zahájit eh, debatu. Nejprve mluvčí politických skupin, nejprve za EPP má slovo paní Evran na minutu a půl. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, v pondělí jsme navrhli, aby se 30 planety chránilo do roku 2030. Pro COP15 je 17 cílů, které pokročily, abychom snížili náš dopad na přírodu ve spojení klimatu a biodiverzity, biorozmanitosti, což jsou dvě strany téže mince pro záchranu planety. Já se stavím za všechny tyto cíle. Eh, a je třeba, abychom tyto cíle opatřili přesnými cíly, abychom zabezpečili, že přežijí živočichové i rostliny. Jdeme ještě dále. Chceme, aby vše bylo právně závazné. Eh, pojďme z COP15 udělat ekvivalent k pařížské dohodě pro klima. Je třeba, abychom jednali konkrétně i na evropském území. Chci, aby komise předložila v březnu strategii, kde předloží závazné strategie pro, které by se měly promítat ve všech politikách. Je třeba, abychom podpořili výzkum inovace i pro naše rybáře, zemědělce a další směrem k trvale udržitelnému vývoji. Je třeba, aby se to dostalo ke každé lokální vládě, protože tam je třeba konat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, drahá kolegyně. A nyní za skupinu SAD má slovo pan Luena na dvě minuty a půl. Prosím, máte slovo. Sí. Eh, gracias. Ano, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za vaše slova. Za prvé bych rád poděkoval, eh, když se hovoří právě o boji proti klimatickým změnám a o záchraně biodiverzity. Chtěj, chci poděkovat vědcům a aktivistům, protože díky těm došlo ke zvyšování povědomí o této situaci, o aktivizaci ekologů. Máme tady úhyn živočichů. Snížily se, poslechněte, o více než 20%, více než 40% jsou ohroženy, 33% všech korálů a více než třetina všech savců je ohrožena, také vel mnohé druhy hmyzů. A to už je šesté největší ohrožení vyhynutí a co dělá Evropská unie. Eh, většina evropských občanů v posledních průzkumech veřejných mění, říká, že je pro ně velice důležité chránit naši planetu a reagovat a je třeba zareagovat na tyto požadavky občanům. A proto jsme vypracovali toto usnesení. Sedm bodů ekologická tranzice, ekologický přechod musí být spravedlivý, je třeba požadovat, aby nedošlo k dalším nerovnostem. Dále, ekologické zdaňování potřebujeme dostatek zdrojů, potřebujeme takový daňový model, protože kdo chce víc, musí platit víc musíme dělat něco proti odlesňování a předložit odpovídající legislativu. Musíme také bojovat proti ilegální těžbě v lesích. A také naše dohoda s Čínou musí být závazná v této oblasti, jinak se nám nic nepodaří. Také musíme zvýšit ochranu organismů do roku 2030 i nadále. Máme tady stanovena procentuální čísla, také jak snížit používání pesticidů. Dámy a pánové, nemáme jinou planetu. Toto je planeta, kde živočišné i rostlinné druhy žijí stejně tak jako my občané. A proto z hlediska všech těchto druhů musíme pomoci planetě v ochraně biorozmanitosti. Je důležité, aby usnesení, o kterém budeme zítra hlasovat, bylo silným signálem pro ochranu biorozmanitosti. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám a nyní za skupinu Vinu, pan Rodriguez Ramos. Na dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Evropská unie čelí ekologickým výzvám bezprecedentním. Ochrana biorozmanitosti Eh, musí být navýšena, protože vidíme, jaké nebezpečí tady trvá. A teď jsme svědky eh, naléhavé situace, protože 73% ekosystémů eh, na území Evropské unie a 30% v mořských oblastech se nacházejí v situaci ohrožení. Čili vstupujeme do etapy Evropy, kterou bychom mohli nazvat masivním hynutím životního prostředí, protože velký počet druhů jsou stále ohrožnější, než tomu bylo v historii celého lidstva. Z hlediska této skutečnosti musíme konat a to je to, co udělal parlament v tomto usnesení. Třeba dát Evropské komisi větší ambici, kterou by měla prokázat ve své nové strategii pro zachování biorozmanitosti a tato lepší ambice v naší strategii by měla být prezentována na prvním setkání COP15 v Číně. Musí tady být naprosto závazné cíle pro ochranu přírodních zón do roku 2030 30%, polovinu planety do roku 2050, právně závazné cíle pro obnovení zón, které byly velice narušeny a jsou v nebezpečí vyhynutí. Ale také je třeba mít větší prostředky v rozpočtu. Nemůžeme mít víc ambicí a méně peněz v rozpočtu. Čili eh, příští finanční rámec se musí orientovat právě na ochranu biorozmanitosti a je třeba, abychom společně pracovali se všemi subjekty, eh, kterých se, které rozhodují, v té, kteří rozhodují. Zemědělci, rybáři musí být našimi společníky. Green Deal nedosáhneme, když nebudeme mít dostatečné ambice v tomto zachování biorozmanitosti. Děkuji vám mnohokrát. A nyní za skupinu zelených pan Niniste na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Světová biodiverzita je v krizi, způsobil to člověk, jsou to eh, životní podmínky dané probějícími klimatickými změnami, ale je to také nadměrné využívání zdrojů, které využíváme pro naši obživu a to ovlivňuje budoucnost biodiverzity a flony a faury na této planetě. Musíme si uvědomit, že milionům druhů hrozí, že do roku 2030 úplně vyhynou, pokud naše chování nezměníme. Tato konference o biodiverzitě tedy musí být stejně důležitá jako pařížská dohoda o klimatu. Potřebujeme závazné cíle, protože ty předchozí sliby nebyly splněny. Potřebujeme právně závazné cíle a sliby toho, že všechny státy budou chránit eh, svou přírodu a že změní svůj ekonomický model. A naše skupina by chtěla eh, schválit eh, ten cíl 30% pevnického a mořského prostředí pod ochranou. A na tom by komise měla teď pracovat. A Evropská unie bude velkým aktérem té konference Kunming. Musíme také eh, napravovat škody způsobené na eh, biodiverzitě na již stávajících územích. Na tom musíme také pracovat a na závěr bych se chtěl zmínit ještě o jedné velké eh, etické výzvě, což jsou biotechnologie, to se týká genové technologie. Víme, že některé společnosti chtějí využívat technologie, které by mohly vyhladit celou populaci daného druhu. My bychom chtěli moratorium těchto technologií, aby nebyly využívány tak, aby to nemělo nepředvídané, neznámé dopady, které eh, by byly naprosto masivní. Děkuji.